Thank you. Uh... Děkuji, uh, vážení kolegové. Přistupujeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a sice aktuální informace o situaci v Venezuele a informace o mezinárodní konferenci o venezuelské uprchlické a migrační krizi. Jak víte, hm, SVČ společně s UNHCR a, a Mezinárodní organizací pro migraci v minulých týdnech tady, eh, minulý týden tady v Bruselu pořádal mezinárodní konferenci k mobilizaci a eh, ke spojení globálních sil eh, v, vzhledem k situaci ve Venezuele a 4,5 milionů Venezuelanů, mm, kteří mm, jsou v nouzi v jedné z nejgramatičnějších krizí současnosti. Počet lidí, kteří eh, opustí zemi, by mohl dosáhnout 6,5 milionů na konci roku 2020. To je eh, více než 5,6 milionů lidí, kteří opustili eh, válkou rozhodovanou Sýrii od roku 2011. Stanovisko Evropské unie je, že tato humanitární krize je člověkem způsobená a vyžaduje si eh, politické řešení, to znamená eh, mírumilovné řešení, eh, které vychází z Venezuely a musí být podpořeno mezinárodní komunitou. Evropský parlament při několika příležitostech vyjádřil svoji podporu paní eh, Mogherini a jejímu angažma a domnívá se, že jenom svobodné, eh, transparentní a důvěryhodné volby eh, budou dlouhodobým řešením pro Venezuelu. A teď vyslechneme kolegu Javiera Lópeze, poslance Evropského parlamentu, který byl na této konferenci, a také paní Veronika Lorenzo, šéfku oddělení pro Jižní Ameriku FSVČ, kteří nám podají zprávu o tom, eh, o té delikátní ožavé eh, politické a humanitární situaci v Venezuele a eh, předloží nám závěry konference, která se konala minulý týden. Také vyslechneme pana Jorgeho de la Cavalieru, šéfa latinskoamerického oddělení v DG DEFCO. Takže teď dám slovo nejdříve panu Lópezovi. Muchas gracias, eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jak jste správně vysvětlil, minulý týden 28. a 29. října tady v Bruselu byla konference o mezinárodní solidaritě eh, pro migrační a uprchlickou krizi eh, ve Venezuele. Vy už jste to zdůraznil ve svém příspěvku. Dovolte jenom pár úvah, proč ta konference vznikla a proč jakožto parlament musíme být velice spokojeni s tím, že Mogherini měla tuto iniciativu eh, zaměřit pozornost mezinárodního společenství na toto nucené vysvědlování a migrační krizi, která je opravdu obrovská, největší v historii Latinské Americe a jedna z největších krizí ve světě. Jedná se o 4,5 milionu vysídlených lidí, v zemi, která má něco málo přes 30 milionů. To znamená, je to opravdu úroveň nuceného vysídlení, které by se dalo přirovnat k situaci ozbrojeného konfliktu, nějakého bombardování. A navíc bohužel mm, je to tedy nucené vysidlování, e, které nemá mezinárodní pokrytí a pozornost, eh, jakou by si zasloužil ze strany mezinárodního společenství, které také musí určitým způsobem se cítit spolu zodpovědné. Kromě toho eh, humanitární situace eh, je špatná, nevypadá to, že by se měla zlepšit ve střednědobém časovém horizontu. Také víme, že Procesy tohoto typu znamenají nové povinnosti i z hlediska rozpočtu pro země, které přijímají lidi. 80 vysídlenců zůstává v regionu, která už eh, tak má problémy, eh, složité, složitou situaci, eh, vyžadující řešení veřejným sektorem, zatěžuje to tedy veřejné rozpočty. Také je třeba zdůraznit, že v procesu Skita, který se snaží Eh, vlastně nějak koordinovat, řešit neexistující doklady, přístup ke vzdělání, eh, neexistenci eh, chybí nebo chybějící diplomy, přístup na trh práce. To všechno jsou prostě věci, které souvisí s takovýmto nuceným vysidlováním v tak obrovském rozsahu. My jakožto parlament jsme vystoupili na konferenci, učinila jsem tak jménem tohoto parlamentu, poděkovali jsme za možnost zúčastnit se takovéhoto fóra a zdůraznil jsem, že se je třeba soustředit na oběti, že je třeba uznat, vyjádřit uznání tedy například Kolumbii, e, Ekvádoru, Peru a dalším zemím, které přijímají tyto vysídlence a také jsme vyzvali ke e, další spolupráci a to i finanční finanční eh, mezinárodního společenství a Evropské unie, tak aby bylo možné čelit této krizi. Tři závěrečné úvahy, velmi rychle. Za prvé, eh, Jakožto parlament jsme tedy eh, věnovali pozornost situaci ve Venezuele. Od roku 2014 už jsme měli k tomu 11 usnesení a je to je velice dobré, relevantní. Možná jsme nedostatečně zdůraznili důsledky z hlediska eh, humanitární krize. Myslím, že v nadcházejících měsících je třeba se tomu věnovat i na plénu parlamentu, abychom více zdůrazňovali tyto důsledky eh, i pro eh, některé další země v regionu. Je třeba připomenout, že řešení pro zemi, stabilní řešení, by měla být Eh, řešení mírumilovné, demokratické, které tedy eh, bude nadále vyvíjet tlak na režim, který v současnosti kontroluje celý venezuelský stát a je také třeba spolupracovat s kontaktní skupinou, eh, protože zatím jsme stále ve slepé uličce a hlavními oběťmi jsou právě Venezuelané. Děkujeme, pane Lopezi, za tento briefing a za to, že jste nás informoval o závěrech. A teď paní Veronik Lorenzo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za to, že jste také přizvali SVČ na tuto výměnu názorů. Navážu tam, kde skončil pan poslanec. Ano, opravdu ve Venezuele je to taková slepá ulička, stále to trvá, ta situace má stále dramatičtější dopady ekonomické, humanitární. Má to také i obrovský dopad na celý region a má to dopad i na stabilitu celého regionu. Dávám pár čísel, asi to vši, asi všichni víte. Už 7 milionů Venezuelanů potřebuje pomoc. Více než 90 eh, obyvatel žije pod eh, hranicí chudoby, téměř 4 miliony jsou podvýživeni a mnoho dětí nemůže chodit do školy. Samozřejmě eh, Každý den odchází z té země asi pět tisíc lidí a do konce roku bude to číslo zřejmě 5 milionů, ten, ten počet celkových, eh, cel, celkový počet e, e, emigrantů z Venezuely dosáhne 5 milionů. Eh, celkově to také narušuje demokracii a právní stát. Dochází k porušování lidských práv, máme od potom e, zprávy pana Michela Bašeleho, mm, komisaře pro lidská práva OSN. A jsou zde velice silná nařčení, která nelze opomíjet. Víme, že Venezuela se má stát dalším členem Rady OSN pro lidská práva, takže má mm, prosazovat dodržování lidských práv, má také spolupracovat v rámci specifických eh, speciálních mechanismů, které jsou v Radě. Poslední a také jsou zde různé zjišťující mise, které podporuje OSN, čili dochází k určité systematické krizi. Ta krize nelze um, nelze, tuto krizi nelze vyřešit, aniž byste došlo ke skutečně demokratickým volbám, k vytvoření eh, schromáždění a k návratu systému demokratických kontrol a protivách. Hmm, máme velké obavy, které eh, vycházejí z toho, že to vypadá, že zde není žádný závažný politický proces, který by měl dostatečně demokratickou zastoupenost. je důležité, aby byl nějaký přechod k tomu, aby byly důvěryhodné prezidentské volby, eh, kde budou dobré pozorovatelské mise, kde budou různé veřejné záruky a musí to být takový systém, který zaručí politickou koexistenci. Řešení musí najít sama Venezuela ale mm, v posledních měsících vidíme, že ta velikost eh, krize a její dopady si vyžadují, aby mezinárodní komunita eh, aktivně mm, přispěla k tomu, k řešení té situace a že musí také podporovat zejména mírumilovný návrat k demokracii a ústavnímu pořádku. OSN má také mezinárodní kontaktní skupinu, která pokračuje ve své práci, která vychází z diplomacie, snaží se vytvořit prostor na politický proces. My jsme několikrát odmítli násilná řešení, která by vedla eh, pouze k větší polarizaci situace a ještě k, zhoršímu, ještě k dalšímu zhoršení humanitární situace. Uh, také se konala schůzka minulý týden v rámci té konference, na okraji té konference s tou kontaktní skupinou a oni mm, říkali poměrně taková silná sdělení, která silně kritizovali místní režim. Teď usilujeme o to, abychom dokázali více oslovit mezinárodní aktéry a abychom také e, zachovali úzký kontakt s národními, s národněnými současnými stranami Eh, také zde eh, Ingrid Gledia, speciální poradce pro Venezuelu, který má navštívit v příštích týdnech Caracas. Ještě poslední věc, kterou bych ráda řekla, a týká se to politické situace ve Venezuele. Evropská unie bude i nadále využívat různá nátlaková opatření. Pokud Eh, jednání nebudou vedena v dobré víře a nepřinesou výsledky, tak eh, budou i nadále opatření z naší strany, budou cílená a eh, pokud dojde k nějakému smysluplnému pokroku, tak ta opatření budou zrušena. Víte, že jsme schválili další sankce 26. září proti sedmi osobám, která jsou zodpovědná za porušování lidských práv, jen se to týká smrti kapitána Kosty a celkově tedy ten počet osob, vůči němž jsou ty sankce vedeny 25 a jsme připraveni přistoupit k dalším krokům. Pokud by třeba došlo k totálnímu pozastavení těch jednání. No a co se týče humanitárních aspektů, co se týče pomoci, tak Evropská unie je silně zapojená ve Venezuele už od roku 2018 a v Venezuele už vynaložila více než 170 milionů eur, jak ve Venezuele, tak i v těch okolních zemích. E, stále posilujeme své závazky pomáhat e, Venezuela jako zemi, ale chceme také pomáhat i ostatním zemím v tomto regionu, které si musí poradit s tím obrovským přílivem uprchlíků, kteří hledají útočiště. Vzhledem k tomu, že vznikl proces Kita, tak i ty ostatní země mají politickou podporu. Je důležité, aby se došlo k harmonizaci procesů a aby se ta celá krize řešila kolektivně. Jak už říkal pan poslanec, tato krize se teď stala eh, prioritou pro všechny země v tom regionu, ale zatím v Evropě to příliš velkou pozornost nevyvolalo. Celá, celý ten proces je, není dostatečně, nebo celá ta pomoc není dostatečně financována. Je to opravdu velký problém v celém tom regionu a možná do konce tohoto roku to bude takovou jednou z krizí číslo jedna na celém světě. Takže je důležité věnovat tomu pozornost a také i mobilizovat, uvolnit další finanční prostředky, abychom mohli pomoci nejenom Venezuele, i dalším zemím v tom regionu. E, to byl také jeden z důvodů, proč byla svolána ta konference minulý týden kterou eh, bylo to tedy Mezinárodní organizace pro migraci, Vysoký eh, komisař pro uprchlíky a OSN, kteří uspořádali tuto konferenci. Ještě mohu říci, že výsledky jsou úspěšné, byla tam dobrá účast, ta konference byla, mm, měla dobrou propagaci, bylo tam asi 120 eh, delegací 15 eh, delegátů na vysoké ministerské úrovni, také o tom hodně psal tisk, bylo zde mnoho článků, také se o tom hodně hovořilo na sociálních eh, sítích. Eh, myslím si, že můžeme říci, že se nám podařilo splnit náš cíl, to znamená upozornit na tu svízelnou situaci migrantů z Venezuely. A také chceme upozorňovat na to, jak se ta situace ještě může zvrtnout, pokud nebudeme pomáhat a pokud nebudeme usilovat o nalezení řešení. Pokud mi dovolíte ještě zmínit tři aspekty, které eh, vycházejí z těch diskusí, tak chci říct, že za prvé je zde nutnost kolektivní akce. Už jsem zmínila ten proces skyta. Je důležité, aby země celého regionu se spojili, aby řešili eh, ten příliv migrantů, aby snížili strádání osob, ale také, aby třeba využili nákladovou efektivitu, aby snížili přemeno, které je kladeno na místní zprávy a to rozhodně není žádný lehký úkol, protože nadále ten příliv eh, uprchlíků trvá a také se zvyšují pocity eh, nepřátelství a xenofobie. Takže i v této fázi potřebuje proces KITA mezinárodní podporu. Za druhé, musí zde být e, společný postup, který e, pomáhá humanitárně, ale i dlouhodobě, například tím, že těm uprchlíkům e, se budou poskytovat nějaké možnosti zaměstnání. Tato krize rozhodně nekončí a spíše se bude ještě zhoršovat, než že by se zlepšovala. A bohužel i ti uprchlíci nemají příliš dobré vyhlídky, že by se brzy mohli navrátit do své vlasti. Někteří hovořili o tom, že ta krize může být považována za určitou ehm, příležitost, že třeba ti při, přišečí mohou pomoci místním ekonomikám. Mm, nicméně ta krize je tak obrovská, že je dost těžké hledat nějaká kreativní řešení. Je důležité najít finanční, ehm, finanční podporu a také třeba zmobilizovat i Světovou banku a další dárce Poslední bod, který chci říci. Byla jsem opravdu šokována, když se hovořilo o tom, jak je to se zranitelnými skupinami. Ženy a dívky se stále více stávají obětmi násilí páchaného eh, na ženách, na násilí z důvodu mm, sexuálního násilí. Eh, čím je ten eh, čím je tam ten příliv uprchlíků do jiných zemí vyšší, tak tím také se zvyšuje podíl těchto zranitelných eh, osob, žen a dětí. Také tam jsou problémy s převaděči, s kriminalitou, takže musíme také, pokud budeme mít nějaké ty finanční prostředky, které navíc jsou zatím ještě dost malé, měli bychom je prioritně směřovat eh, také pro pomoc těmto zranitelným skupinám. Pak ještě chci říct, že i když tato konference nebyla, neměla za cíl eh, získat peníze, tak stejně tam bylo poměrně hodně příslibů finanční pomoci Evropská unie rovněž schválila svůj závazek minimálně vytrvat na eh, té pomoci, kterou zatím eh, vynakládá. Chci ještě říci, že tato konference by neměla být rozhodně nějakým jednorázovým ehm, programem, nějakou jednorázovou akcí. Už teď budou další post, eh, procesy, například v polovině listopadu se proces KITA setká v Bogodě, pak v Ženevě je fórum pro migraci Dále v Kitu bude další akce a také se přemýšlí právě o, určit, o uspořádání konference pro donátory. Ta by se mohla konat možná někdy v první polovině druhého roku, příštího roku. A možná také by se to mělo konat v rámci nebo při okraji schůze Světové banky, která se má konat ve Washingtonu. Děkuji všem kolegům. Ehm, už jsme trochu pozadu, takže tlumočení už nebude poskytováno a budeme pokračovat pouze v angličtině, protože už byl překročen čas schůze. Thank you, Mr. Chair. I was planning to speak in Spanish. Let's switch into English. Um, anyway, I think the Commission shares the point of view expressed by those who took the floor before us, and we will, considering the, the time left, we will only mention two aspects.